evropském řízení o drobných pohledávkách a řízení o evropském platebním rozkazu. Um. Uh, the floor goes to the report. A slovo dostává zpravodajka paní Geringer. Děkuji, pane předsedo. Dnes se setkáme v důležité chvíli, kdy budeme hlasovat o zprávě, která se začala už někdy před rokem a, a už za třetím předsednictví, za třetím předsednictví, o třetím předsednictví se projednává toto, tato zpráva a navrha, návrh změn komise. Než budeme hlasovat, eh, rád bych poděkovala všem stínovým zpravodajům a všem, kteří podali pozměňovací návrhy k této zprávě. Hodně eh, z nich eh, významně obohatilo obsah a zjednodušilo, a o to nám šlo, jej. A potom ještě potom ke změně názvu nařízení, protože to vyvolávalo nejvíc kontroverzí drobné pohledávky, eh, eh, small claims, eh, tam jsou, to, to znamená v každé zemi i jinak. A proto jsem navrhala, aby se tomu říkalo řešení sporů do 10 tisíc eur. A jsem ráda, a prosím vás, abyste se drželi eh, dohodlých kompromisů, protože jinak celá naše práce by eh, vlastně byla k ničemu, kdybychom ty eh, potvrzené kompromisy teď neprošly tak, jak jsme se předtím dohody. Takže doufám, že dodržíte slovo a můžeme přijít hlasování. Thank you very much. Děkuji vám. Pustíme se do hlasování. Pozměňovací návrh 87, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 88. A pardon, omlouvá se eh, předseda eh, přijato. Zapomněl jsem to říct. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak tohle bychom měli ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasujeme o variantě 1. Paní Halibol, čekáme na vás. A vy nebudete hlasovat. Dobrá. Končím hlasování. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třicet čtyři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Raději to ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 90. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Osmdesát devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kdo se zdržel? Ověříme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 65. Kdo je pro?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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 72. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 71. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme. 75. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď Eh, číslo 11, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijata. 76, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já myslím, že to bylo zamítnuto. Ale už to uvěříme. Ano, zamítnuto. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, schváleno, 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Můžeme to ale prověřit. 82, pardon, 81 prověřujeme. 81. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Osmdesát dva. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto 83 pro, proti, zdrželi se schváleno 12 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme. Takže 12. Bylo to schváleno. A nyní 85 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Nyní následuje 92. 92. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 16 pro proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději si to ověříme. Ano, bylo to zamítnuto. 18. Pro? Proti? zdrželi se, schváleno 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ale prověříme ještě jednou pozměňovací návrh 1. Ano, byl zamítnut. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Promiňte, opravuje se předseda, schváleno. 23 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dvacet sedm, dvacet sedm pro, proti, zdrželi se, schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní hlasujeme o návrhu zprávy jako celku pro, proti, ale měli bychom hlasovat elektronicky o celé zprávě Ještě jednoho potřebujeme. Dobře. A velkou většinou schváleno. A nyní přistoupíme ke hlasování o usnesení, také elektronicky. Schváleno rozhodnutí zahájit vyjednávání s radou, elektronické hlasování. Ještě jeden chybí. Nyní je to v pořádku. Schváleno. mohu poblahopřát paní zpravodajce. A nyní pokračujeme hlasováním o jednání o transatlantickém partnerství s tím, že navrhovatelem je pan Fos. Přeje si slovo. Předně bych se chtěl stručně omluvit za celý ten proces, který eh, proběhl v uplynulých eh, několika dnech, aby abych to vyjádřil mírně, neprobíhalo to zcela optimálně. A po mém soudu i eh, vinou Velikonoc a dalšího týdne ve volebních okresech skutečně byla dosažena hranice možného já jsem se snažil mimo jiné i telefonickou cestou dosáhnout určitých kompromisů, což ale z důvodu velmi rozdílných stanovisek nebylo možné, respektive se podařilo pouze v malé míře. Eh, mně osobně je líto, že se nám nepodařilo vytvořit něco, co mohlo být velmi pokrokové, ale je to tak, jak to je a to jsem chtěl ještě jednou uvést eh, zejména z hlediska eh, procesního, že to skutečně neprobíhalo optimálně a Prosím tedy eh, všechny o eh, prominutí, eh, neměli bychom to opakovat v této podobě. Paní Regner, děkuji a já bych chtěla hned na to navázat. Vím, že TTIP je velmi horkým politickým bramborem a že se v tom projevují eh, nejrůznější možné pozice, ale na obhajobu spolupracovníků a spolupracovnic eh, eh, bych chtěla říci následující Jde zejména o ty hlasovací listiny, které dorazí velmi pozdě. My se snažíme dodržovat tu dohodu, aby 24 hodin před hlasováním byl hlasovací seznam k dispozici. Samozřejmě, že se může stát, že se to nepodaří, ale měli bychom učinit vše, co je v našich silách, abychom tuto lhutu dodržovali. Jinak se z toho stane noční směna a vloudí se chybičky Myslím si, eh, že bychom eh, se měli držet toho, co jsme jednou dohodli, tak abychom si ušetřili eh, tu nekonečnou práci navíc a zejména ušetřili ji našemu týmu. A chci poděkovat zejména těm, kteří seděli dlouhé hodiny a do poslední chvíli, chvíle na tom pracovali. A chtěla bych poznamenat již nyní, že v hlasovacím seznamu některé věci zcela nesouhlasí zejména pokud je o pozměňovací návrh 9 a um, ostatní, um, um, nejsou určité věci kompatibilní. Já to um, řeknu hned uh, v zápětí a chci, abychom při hlasování na to dávali pozor. Jedná se tedy o pozměňovací návrh číslo 9 dále 76, 74 a pak u dílčího hlasování pozněvací návrh 79. Eh, takže když se k tomu dostaneme, možná i pan předseda upozorní eh, na to, že eh, tam věci nesouhlasí, abychom se nedostali do problému. Děkuji vám. Paní Hautala má slovo. Děkuji. Já jsem chtěla jenom předem vysvětlit eh, hlasování. Myslím, že je zcela pochopitelné, že to byla velmi těžká úloha pro zpravodaje, zejména i z důvodu eh, toho velikonočního eh, volna. Velmi důležité pro naši skupinu je to, že panují silné argumenty proti mechanismu eh, urovnávání sporů eh, mezi investory a já myslím, že naše konečné hlasování bude podmíněno Eh, tím, jak stanovisko eh, tuto problematiku upraví. Jestliže mechanismus ISDS eh, bude vyňat ze stanoviska, budeme hlasovat pro, pokud nebude, tak budeme hlasovat proti. Ale také pokud jde o určité formulace, kde výbor požaduje studii proveditelnosti pro stálý soud, aby řešil tyto spory, s tím souhlasíme, ale nejsme pro dočasný mechanismus. Děkuji. Děkuji vám a nyní budeme pokračovat s hlasováním. si názor 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel jsem. To je zamítnuto. Potom máme kompromisní pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. V tom případě pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo hlasování? Zamítnuto. 27. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Radši si to překontrolujeme. Přijato. na 29 to Pardon, to odpadá, říká pan předseda, takže 31. Kdo je pro? Pozměnil se na 31. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel jsem. Zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Teď je 34, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To si radši překontrolujeme. tak to je zamítnuto. se návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zkontrolujeme si to. Byl přijat tento návrh. Teď, teď až 43. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To bylo zamítnuto. Dobrá, chcete, abychom to překontrolovali, tak to překontrolujme. to teda vůbec nevypadlo na odsud. Takže to bylo přijato. Teď 42. Grepro pro? Proti? To si také zkontrolujeme. Přijato. 44, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 6, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 49, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Dobrá, tak to zkontrolujme. Všichni, kdo chtěli hlasovat, hlasovali. Dobrá, takže Končím hlasování. Bylo to přijato. Takže teď pozměňovací návrh 52. Kdo je pro? Proti? Tak si to zkontrolujme. Přijato. 53. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Opět si to zkontrolujeme. Přijato. Takže přecházíme k pozměňovacímu návrhu 63. Já se uh, omlouvám, ale máme tady nějaký problém na tom seznamu. we are at, uh, 33. Takže jsme u pozměnil se návrh 33, kdo je pro? Takže skutečně poznáte na 33, kdo je pro? To bylo přijato. 52 bylo přijato. 53 také bylo přijato. Takže teď hlasujeme o pozměnce na 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Tak si to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 33. It has been adopted. Bylo to přijato. Takže teď 97. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to, tento návrh je zamítnut. Teď poznací návrh 62. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Ne. Chceme ano, takže to překontrolujeme. 62. Zcela jednoznačně odmítnut je tento návrh. Teď máme kompromisní návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? Návrh je zamítnut podle mého názoru, ale překontrolujme si to. Skutečně to bylo, tento návrh byl zamítnut. Teď pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dobře, kontrolujme. 65. Teď tedy překontrolujeme hlasování k, bodu, k pozměňovacímu návrhu 65. Jasně přijat. Teď tedy pozměňovací návrh. 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se? E, Překontrolujeme, ano. Takže pozměňovací návrh 70. jednoznačně zamítnut. Teď pozměňovací návrh kompromisní, kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? E, to je zamítnuto. Teď 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Sedmdesát čtyři. 74 není kompatibilní se 76 není nekompatibilní, eh, nebo ne, pardon, eh, obráceně. Teď tedy ale hlasujeme o pozměňovacím návrhu 74. Nejprve teda 74. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? Dobře, tak to překontrolujme. Je to zamítnuto. Teď 72. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to je zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Dobře. Takže kontrolujeme pozměnací návrh 72. Ano, je to odmítnuto. Teď 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? Zamítnuto. Dobře, takže kontrolujeme 76. Ano, je to zamítnuto. Teď 73, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem? Já si myslím, že to bylo schváleno, říká pan předseda. Teď 77, pardon, 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se, to je zamítnuto. Teď 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Takže si to překontrolujeme. 81 kontrolujeme. To je přijato. Takže paní Regnerová přeje něco říci. Um, děkuji. Máte ve vašich hlasovacích seznamů také návrh pro dílčí hlasování. První část je Until Incorporated in TTP a druhá část from this shoot až do konce? Máte to tam zahrnuto, to dílčí hlasování? it it has fallen 79. It 79 odpadla, pokud hovoříme tedy o stejném pozměňovacím návrhu. 79 to ale uh, odpadlo. Ano, děkuji, děkuji, děkuji. Omlouvám se, děkuji. Teď 82. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto? Ne. Skon... Je to přijato, já se omlouvám, říká pan předseda, naopak je to tedy přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Přijato. Teď 88, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď kompromisní návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kontrolujeme. Kontrolujeme pozměňovací na 94. Ano. Přijato. Osmé 96. Kdo je pro? Proti? tak si to ověříme. Přijato. Teď kompromisní pozměňovací eh, návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To je přijato. Pozměňovací návrh 98, kdo je pro? 98, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Je to zamítnuto. Takže to překontrolujeme. Pozměňovací návrh 98. Zamítnuto. 103, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 105, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 106, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Tak si to překontrolujeme. Zamítnuto. 108, kdo, je Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 109, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 110, kdo je pro? Chcete 109 si překontrolovat? Dobře, tak si překontrolujeme 109. Přijato. Děkuju, děkuju. Musím si asi koupit nové brýle. 110. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 111 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Kontrolujeme. Omlouvám se, takže to bylo přijato. 112 pro, proti, zdržel se. Tak to si také překontrolujeme. Přijato. 113, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Zamítnuto. 114. Pro. Proti. Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale pojďme si to zkontrolovat. Bylo to přijeto. 115. Sto patnáct, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To je zamítnuto. Chcete si to zkontrolovat? Dobrá. Zamítnut byl tento návrh. Teď 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Teď eh, kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To je zamítnuto. Chcete to zkontrolovat? Ne. Teď pozměnací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To je zamítnuto. Já se omlouvám, bylo to přijeto. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Pojďme si to opět zkontrolovat. přijato. Poznávací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To je zamítnuto. Pozměn, eh, kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? To si zkontrolujeme. Přijato. 14. Kdo je pro? Ne, pardon. Patnáctka. Ano, patnáctka. Pozměňovací návrh 15 je kompatibilní s 13, takže bychom měli o tom hlasovat. Takže hlasujeme o 15. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Překontrolujeme to. A byl přijat tento návrh. Teď 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? proti, zdržel se, to je přijato. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti zdržel se, to je zamítnuto. Kompromisní pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? To je e, odmítnuto. Teď 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 23, kdo je pro? Proti? To si radši překontrolujeme. Pozměňovací návrh 23, elektronické hlasování. Ještě někdo chce hlasovat? Takže končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 24, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Asi e, to, říká pan předseda teď. Budeme hlasovat o celém návrhu stanoviska elektronickým. Návrh byl přijat. Jenom 25 lidí hlasovalo. 25 lidí hlasovalo. Máme nějaký problém? Tento návrh byl přijat, takže pan Fox eh, požádal o slovo. Chtěl bych ovšem eh, stáhnout své jméno ze zprávy. registriert oder nicht? Zaznamenali jste to, prosím, nebo ne? Uh, the reporter does not want his name to be... Spravodaj. Spravodaj nechce, aby jeho jméno bylo uvedeno jako jméno zpravodaje. Pan Kester, paní Regnerová, chcete vy mít eh, jméno spojené s touto zprávou? Takže to bude zpráva bez jména. Náš stínový zpravodaj, pan Köster, se rád pod to podepíše. Uh, thank you very much. Děkuji. Poprosil bych o klid Teď eh, se obrátím na pana Jean-Marie Cavadu, aby převzal předsedání tomuto výboru, protože já mám bohužel jiné povinnosti a děkuji panu Kavadovi tímto za jeho laskavost.